Dobrý den. Dobrý den, vítám vás zpět po této letní přestávce. A okamžitě přistoupíme k programu. Nejdříve mi dovolte, abych zde přivítal Marian Fischer-Böll, komisařku, a její doprovod a poděkoval za to, že přišla mezi nás. Nyní musíme přijmout pořad jednání. Pokud zde nejsou žádné další připomínky, prohlašujeme dnešní pořad jednání za schválený. Souhlasíte? Kromě toho, že tedy děkuji tlumočníkům za to, že dnes přišli, protože dnes budou mít eh, spoustu práce, tak musím říct, že máme k dispozici všechny jazyky. Teď musíme schválit zápis ze schůze, která se konala 21. července 2009. Pokud zde nejsou žádné další připomínky, tak před koncem, nebo tedy s koncem dnešního zasedání, prohlásíme tyto zápisy za schválené. Musím také upozornit na to, že dnešní zasedání bude webstreamováno, takže bude možno jej sledovat. Kdokoliv tedy, kdo má zájem o naši práci, bude moci sledovat přenos na internetu. A nyní tedy přistoupíme k pořadu jednání. Bude se jednat o program společné zemědělské politiky. V tomto velmi citlivém a důležitém sedmém volebním období. Máme to potěšení přivítat zde naši komisařku pro zemědělství a rozvoj venkova Marian Fischer-Bell, která představí program práce které se týká společné zemědělské politiky v tomto novém volebním období. Samozřejmě tato příležitost je užitečná také k tomu, abychom se podívali na některé velmi důležité body, které se týkají krize a mléčného sektoru. Diskutovali jsme o tom na posledním zasedání výboru a myslím si, že dnes bude velmi užitečné předat komisařce, nebo tedy přetlumočit zde naší komisařce názory a obavy našeho výboru tváří v tvář velmi složité situaci a krizi mlékařského sektoru. Drahá Marian, jsme velmi rádi, že tě zde můžeme dnes přivítat a já osobně doufám, že tato tvá dnešní přítomnost nebude jediná a že mezi nás budeš docházet v průběhu celého volebního období, kdy doufáme, že dosáhneme velkých změn společné zemědělské politiky. Pokud irské referendum v říjnu dobře dopadne, bude přijata Lisabonská smlouva, vstoupí v platnost. A blíží se další reforma společné zemědělské politiky a také debata o finančních výhledech ve velmi složitém kontextu. A k tomu všemu budeme muset přistoupit. Tento kontext je charakterizován tím, že je zde celá řada nepřátel společné zemědělské politiky, kteří chtějí omezit rozpočet, kteří chtějí omezit možnosti zásahu, takže my máme velkou zodpovědnost a jsme velmi rádi, že si dnes s komisařkou můžeme vyměnit své názory, úvahy o budoucnosti, o tomto volebním období, které bude rozhodující, které rozhodne o tom, zda zde bude či nebude společná zemědělská politika po roce 2013. A to je veliká zodpovědnost, kterou před sebou máme a musíme usilovat o týmovou práci abychom ukázali, jak je tato politika důležitá, a to nejen pro evropské zemědělce, pro evropský zemědělsko-potravinářský systém, ale pro všechny,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 Um, and I also see faces that are uh, less, less known, uh, and I'm looking forward to getting to know them uh, better. First... A těším se, že Evropský parlament bude moci sehrávat uh, významnější roli v utváření zemědělské politiky, tedy samozřejmě, eh, jakmile bude a pokud bude eh, schválena Lisabonská smlouva. A k tomu se ještě vrátím. Máme toho mnoho, o čem lze debatovat a já eh, doufám, že pochopíte, že se budu dnes dopoledne soustředovat pouze na několik málo témat. Myslím, že ta stará dobrá kom Agri, eh, s níž jsem měla tak dobré vztahy, tedy kom Agri neboli zemědělský výbor, eh, že toto bude pokračovat dále. A aby bylo naprosto jasné, co komise nebo jak komise se staví k zemědělské politice, já chci zopakovat několik základních bodů. Vzhledem k tomu, jaký vývoj nastal během letošního léta, musím začít mlékárenstvím. Já už jsem několikrát eh, řekla, že situace je vážná a my jsme tady podnikli už některé kroky a já myslím, že se zhodneme na tom, že ty naše akce že musí být efektivní a musí se soustředovat nejenom na ty krátkodobé cíle, ale také musí se dívat na dlouhodobou perspektivu. To znamená, že my, podle mého názoru, jsme moudře volili nástroje tak, abychom řešili aktuální problémy, ale také s ohledem na vzdálenější budoucnost. Opět se objevily názory, byly zopakovány názory, že systém mléčných kvót bude garantovat stabilitu systému do budoucna. Eh, já ovšem s tím nestila souhlasím. Eh, ten dlouhodobý systém kvót, ten se bude rušet v roce 2015 a my budeme mít tedy pouze zhruba pětinu producentů mléka v této době. Dlouhodobá budoucnost eh, kvótového systému je tedy jasná. Tento systém bude zrušen v roce 2015 Eh, tak jsme se na tom shodli v roce 2003, kdy jsme měli přeskum v polovině eh, doby. Šéfové evropských vlád v červnu se shodli na tom, že toto je správná cesta a mají k tomu důvody. Kdybychom měli rigorózní centrální plánování systému mléčných kvót, nevedlo by to k flexibilnímu a správně strukturovanému mlečnému sektoru. Bylo by to na úkor efektivnosti, zvyšovaly by se produkční náklady a neumožňovalo by se vstup na tento trh mladým farmářům. Toto určitě není ten správný recept, jak s tím naložit. To by prostě znamenalo, že farmáři nemohou důvěřovat v, našemu, v naše utváření politického prostředí, které je prvně rámcovým prostředím. Takže my říkáme, že do budoucna budeme žít bez mléčných kvót a i kdybychom od toho dnes upustili od tohoto záměru, eh, ta obrátka o 180 stupňů by ničemu nepomohla. E, další zajímavým nápadem je návrh mléčného fondu. My samozřejmě potřebujeme restrukturalizaci mlékárenství, zejména v některých částech Evropy, to je pravda, ale já nevím, jestli toto je správná cesta a musím se ptát, z jakých prostředků by tento fond měl být naplňován. Já mám takový pocit, že zastánci tohoto fondu očekávají, že by tyto prostředky šly z prvního pilíře, jenomže to by bylo stavěný vzdušných zámků. Návrh rozpočtu na roku 2010 má jenom velice malou rezervu a budoucích letech eh, bude ještě narůstat riziko spojené s finanční disciplínou. A také v roce 2003 bylo řečeno, že pokud se eh, dosáhne stropu možných výdajů, bude nutno krátit přímé platby farmářům. To znamená, že v kapitole 2 de facto není žádný prostor pro zřízení tohoto fondu. Já myslím, že v roce 2003, když jsme eh, měli tyto debaty, eh, hovořilo se o přímých kompenzačních platbách eh, za pokles cen. V roce poté jsme rozdělili asi 5 eh, miliard eur. A například němečtí farmáři z toho dostali jednu miliardu. A to každý rok. To nebyla jednorázová platba, to byla každý, jedna miliarda každý rok. Přeskum společné zemědělské politiky a balíček pro hospodářskou obnovu uvolní 4,2 dalších miliard eur na nové výzvy. A k nim patří také restrukturalizace mlékárenského sektoru. A to jsou skutečné peníze. Já jsem přesvědčena, že tyto skutečné peníze skutečně pomohou výrobě mléka a pomohou tento sektor postavit dlouhodobě na pevnou půdu. To všechno přistupuje ještě k dalším akcím, eh, které vyplývají z obvyklých eh, opatření na podporu trhu a z možností státní pomoci. Je třeba zcela jasně říci, že my jsme se velice aktivně snažili dostat tržní ceny pod kontrolu v kalendáři na rok 2009 máme další prostředky navíc na podporu exportu eh, mlek mlečných výrobků a ta částka dosahuje zhruba 600, dosáhla 600 milionů eur. Dá se říct, že stabilita na trhu se obnovuje, rovnováha se obnovuje a také se stabilizují ceny mléka. Já jsem přesvědčena, že tento eh, proces se také promítne do cen, které za své produkty dostávají přímo farmáři. Já bych chtěla poděkovat Eh, tomuto výboru za to, že nás eh, podpořili v oblasti eh, mléčného, tedy sušeného mléka a ostředěného mléka, že tedy urychlili tento legislativní proces. A já jsem za to velmi vděčná. Domnívám se nicméně, že by bylo chybou, kdybychom tuto mlečnou krizi vnímali jako co, si, co je třeba řešit pouze prostřednictvím společné zemědělské politiky. E, samozřejmě, že významným problémem je to, že globální hospodářská krize e, velice zasáhla spotřebu mléka, poptávku po mléce a to samozřejmě evropská politika nemůže plně nahradit. E, mě velice zajímá, jaký je rozdíl mezi tím, jak to dopadá na mléčný sektor a na zbytek potravinářského průmyslu. My jsme samozřejmě od podzimu roku 2007 eh, viděli, eh, že výkupní ceny mléka od zemědělců, od producentů poklesly, zatímco Eh, naopak spotřebitelské ceny mléka a mlečných výrobků narostly zhruba o 14 A to znamená, že někde v tom eh, logistickém řetězci je problém. A já doufám, že se nám podaří navrhnout nějaké opatření do konce roku. Samozřejmě, že se musíme zabývat produkcí mléka ale nesmíme přitom ztrácet kontext a to je vývoj společné zemědělské politiky po roce 2013. Eh, u krátkodobých opatření eh, musíme být velice opatrní, ale eh, musíme mít na zřeteli také celkový kontext, abychom nesešli z cesty. A my jsme absolvovali už několik debat také v radě. Otázkou je, jak správným politickým způsobem podporovat do budoucna zemědělství a venkov. To, že se o zemědělství tolik psalo za poslední měsíce, je vidět, jak důležitý je tento sektor pro nás. A samozřejmě, že přijít s tou správnou odpovědí, to si vyžádá mnoho námahy. A to si musíme odpracovat. Příští rok v létě nebo na podzim má komise záměr vydat sdělení, kde se mimo jiné eh, shromáždí také nápady, jak uspořádat tuto problematiku po roce 15. Samozřejmě, že tam bude předcházet řada vzrušených debat a já doufám, že spolu to vyřešíme správným způsobem. Já se dnes dopoledne chci eh, zmínit o dalších třech konkrétních tématech. Eh, jednak to bude znevýhodněné oblasti. Eh, tady to je otázka, která vyvolává emoce. Důležité ovšem je mít na paměti to, že komise zde nepředkládala návrhy politik. V roce 2005 jsme se shodli na tom, eh, že bychom měli objektivněji definovat eh, takzvané bezprostředně znevýhodněné oblasti, oblasti s přirozenými handicapy. Já se obávám, že pokud eh, tento problém nevyřešíme, sklidíme opět a opakovaně budeme sklízet spoustu kritiky. Já souhlasím eh, se zásadou plateb do znevýhodněných oblastí. A jestliže chceme udržet podporu tohoto principu, Eh, pak to vše musí být založené na jasné logice. Komise eh, předložila původní myšlenky, počáteční myšlenky, eh, jak by mohlo vypadat osm kritérií týkajících se klimatu, půdy a tak dále. To jsou ty přirozené handicapy. K tomu se nepočítají horské oblasti nebo oblasti se specifickými handicapy. No a Eh, my se musíme zamyslet nad tím, jak to bude v praxi pracovat dříve, než eh, to začneme eh, sepisovat do právní podoby. My se snažíme vypracovat mapy, jak které kritérium ovlivní zemědělskou činnost v těchto oblastech a toto chceme předložit do konce ledna 2010. Celý tento proces bude nově definovat vymezení a definice těchto oblastí a samozřejmě žádá si to čas a námahu. My určitě nechceme rozsah těchto oblastí redukovat, ale je třeba do toho vnést jasno. To je náš hlavní cíl, čili nejde tady o redukování plateb nebo redukování rozsahu těchto oblastí. Dalším konkrétním tématem je politika kvality zemědělských výrobků. A to je věc, která by neměla být zastíněna dopady současné hospodářské krize. Je pravda, že globální ekonomika ovlivňuje rozhodování lidí o tom, co si koupí, tedy také, jak se budou stravovat a často vidíme, že na stravování lidé šetří. V dlouhodobém dlouhodobé perspektivě však je jasné, že kvalita pro nás znamená eh, možnost udržet se jako silný hráč na globálním trhu. Já to tady nebudu rozebírat detailně, ale já myslím, že se k tomu dostaneme později. Práce samozřejmě pokračují a my také pracujeme na otázka zemědělství a klimatická změna. Klimatická změna je obecně vysokou nebo přední prioritou švédského předsednictví a pro zemědělce je to dlouhodobá výzva, s níž se budou potýkat nejen v EU, ale ve světě. Všude je třeba, aby zemědělci přispívali ke redukci produkce skleníkových plynů a také, aby se přizpůsobovaly klimatickým změnám. E, toto nám může pomoci e, čelit výzvám, jako je na jedné straně zabezpečení potravin a na druhé straně e, ochrana životního prostředí. Tady musíme skutečně najít rovnováhu, což nebude jednoduché, ale, jak říkám, musíme společná zemědělská politika obsahuje určité nástroje, politické nástroje, které nám v tom pomohou. A my se jich rozhodně budeme držet, protože eh, budeme také reflektovat, eh, jaký vliv bude mít společná zemědělská politika na vývoj klimatu po roce 2013. Také klimatické změny souvisí s energetikou a e, tady tím se budeme zabývat v Kodani koncem roku. Já samozřejmě budu odpovídat e, také na vaše otázky, ale ještě předtím bych chtěla zmínit jednu věc. Já doufám, že tento parlamentní rok bude poznamenán jednou velkou akcí a sice přechod na spolurozhodování v oblasti společné zemědělské politiky. Samozřejmě, že se budeme učit za pochodu, ale já bych již dnes chtěla vyslat jasný politický signál tomuto výboru. Já jsem velice ráda, že společná zemědělská politika bude spadat pod spolurozhodování a že parlament a rada stanou rovnocenými partnery v této oblasti. Spolurozhodování začne platit eh, až a pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Vy zde budete mít spolu legislativní pravomoc a my dnes i v budoucnosti budeme moci budovat naše vztahy na zájemné důvěře je jenom správné, že eh, parlament do tohoto procesu bude plně zahrnut. Je zjevné, že spolurozhodování si vyžádá dlouhodobější spolupráci při tvorbě legislativy, ale já jsem přesvědčena, že spolurozhodování spolu s parlamentem dá více legitimity naší společné zemědělské politice. Kvalitní legislativa částečně spočívá na znalostech a podobně jako v mnoha i dalších politických oblastech v EU je společná zemědělská politika eh, tématem, které se nedá zvládnout eh, v rámci odpoledního studia za jeden den nebo sledování televize. Já jsem přesvědčená, že my už o tom víme mnoho a že z tohoto můžeme vycházet. Pan předseda Castro mě požádal o, o řadu setkání, kde se řeší technické detaily a ta samozřejmě probíh, proběhnou a probíhají. Informovaná konstruktivní debata mohou v ní hrát svou roli i vášně. Na to se těším a ve spolupráci s tímto výborem a já doufám, že nebudu zklamána. Takže spolupracujeme, buďme pilní během tohoto podzimu a eh, dejme, aby tento podzim byl také plodný. Bene, grazie. Děkuji. Děkuji Marian Fischenbel za toto načrtnutí obecného rámce. A nyní zahajuji rozpravu. Máme spoustu lidí, kteří se přihlásili o slovo. Máme jich 22 eh, i více. Já samozřejmě jsem nucen omezit eh, čas, eh, abychom umožnili většině z vás vyjádřit se. Musím říct, že už jsme mezi sebou vedli dlouhou debatu, z níž jsme samozřejmě pochopili, že je nutné udělat více pro mlékařský sektor. Takže teď eh, musím dát slovo koordinátorům. Mají dvě minuty, takže začneme u koordinátorů. Každý z nich bude mít dvě minuty a potom dáme slovo všem ostatním ale těm už pouze na jednu minutu, abychom mohli ukončit naši práci ve 12.30. Nejdříve Albertes má slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, chci poděkovat také vám za to, že jste nás navštívila hned na začátku našeho mandátu a doufám, že jste si užila a zotavila se přes léto. E, já jsem během tohoto léta e, se starostmi sledoval, jak se vyvíjí situace v mlékařství. E, samozřejmě nehovořím tady o těch producentech, kteří tradičně a vždy si stěžují, ale my skutečně jsme zažili velký propad cen mléka a to vede k tomu, že ani ty nejlepší podniky nejsou schopny produkovat mléko bez, mléko bez ztráty. Já konstatuji, že máme eh, velké rozdíly mezi eh, náklady jednotlivých producentů mléka a samozřejmě Eh, ti, kteří mají vysoké náklady a dostávají nejnižší ceny, tak ti jsou skutečně ohroženi. Eh, možná nám nehrozí přímo hm, tedy zavídání těchto podniků, ale je tam eh, skutečně velký psychologický efekt. Spolu s kvótami obchodníci tlačili hodně silně na snižování cen mléka a musím říct, že tyto kvóty že nepovedou eh, jaksi k hladkému, měkkému přistání, ale eh, k tvrdému pádu. Eh, my máme zvýšené ceny obilnin a obilí v letošním roku a za ceny, za jaké se dnes nakupuje obilí i krmné obilí, mm, není možné krmit dobytek a za tyto ceny mléka si pokrýt náklady. Já tady doufám, že se nám podaří eh, našim zemědělcům eh, situaci spravit tak, aby se mohli eh, dívat v s důvěrou. Děkuji, Luis Santos. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Chtěl jsem vás také přivítat a znovu říci za sebe osobně i za svou frakci, že jsme vám plně k dispozici, abychom pokračovali na této cestě otevřené spolupráce, kterou jsme zahájili už v minulém mandátu a ve které chceme i nadále pokračovat. Budu velmi stručný. Paní komisařko, vy jste se zmínila o celé řadě prvků, které se mně vůbec nelíbily, protože stojíme tváří v tvář velmi obtížné složité situaci v mlékárenském sektoru. A není čas na ideologické diskuze. Já samozřejmě chápu vaše přesvědčení i jako liberálky, ale já mám i svá vlastní přesvědčení a myslím si, že současná situace vyžaduje, abychom poskytli konkrétní a pragmatické situace tváří v tvář situaci, kterou všichni velmi dobře známe. Jako politikové jsme povinni zachovat stabilitu trhu a zachovat rozumné ceny jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. A my jako politikové musíme dosáhnout tohoto kompromisu, musíme toho být schopni. Paní komisařko, vy jste říkala, že trh sám směřuje ke stabilizaci, ale dělá to na úrovni, která nezaručuje přežití určité části sektoru a my neusilujeme o takovouto stabilitu trhu. Ano, chceme stabilní trh, ale chceme také trh, který by zaručil výrobcům, producentům, určitou úroveň a v mnoha členských státech jsou ceny v této chvíli pod výrobními, skutečnými výrobními cenami a proto tváří v tvář této výjimečné situaci musíme přijmout výjimečná mimořádná opatření a proto jsem poněkud zklamán, protože jsem doufal, že bude dříve svolána rada ministrů a že bude svolána dříve proto, že ministři zemědělství mají za to, že se jedná o velmi vážnou situaci. A já jsem doufal, paní komisařko, že nám předložíte více návrhu, protože i když komise ukázala vůli a přijala určitá opatření. Všichni jsme přijati, přesvědčeni o tom, že přijatá opatření nejsou dostačující a proto já sám i ostatní kolegové jsme měli možnost předložit návrhy, především pokud jde o rozpočet. Ale je pravda, že musíme být schopni jednat a to ve velmi omezeném čase, pokud jde o trh. Veřejné orgány musí jednat a nesmějí ponechat situaci pouze v rukou trhu, protože jinak bychom odsoudili celou řadu evropských producentů k bankrotu a proto potřebujeme mimořádná opatření na trhu a to co nejrychleji. A paní komisařko, proto doufám, že ve svém druhém příspěvku nám přinesete konkrétnější odpovědi na to, co si myslí komise tváří v tvář této situaci, protože v tom prvním příspěvku jste mě vůbec neuklid, neuklidnila. I když jste tedy prokázala dobrou vůli a hovořila jste o opatřeních, která už byla přijata. A děkuji za všechno, paní komisařko. James Nicholson náslov. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte zpět, paní komisařko. Eh, je dobře, že se znovu vidíme. Vy jste vlastně eh, řekla, že je tady velice vážná situace a já to vlastně znám také ze svého regionu, kde také farmáři musí produkovat mléko za ceny menší než jsou náklady. A já myslím, že my tady můžeme zasáhnout a e, můžeme e, e, zjistit vlastně, co to způsobuje my máme tedy jednak tedy ten krátkodobý problém, který je třeba vyřešit rychle, ale pak je třeba přijít také s dlouhodobým řešením a tady musíme eh, spolupracovat, abychom toho dosáhli. Jestli ty kvoty odložíme nebo neodložíme, zrušíme nebo nezrušíme do roku 2015, to je celkem jedna, ale musíme vyřešit ten krátkodobý problém. Protože, jak už tady řekl jeden z předřečníků, Mnozí zemědělci v oblasti mlékárenství by zkrachovali, kdybychom jim v krátkodobém horizontu nedokázali pomoci. To se děje v mém regionu a jistě i jinde a musíme se tím zabývat. Teď jedna z oblastí, kde je velice důležité, je zaměřit, je rozdíl mezi cenou, kterou dostává producent a mezi eh, náklady nebo cenou na supermarketu. Přičemž tady vidíme, že tyto ceny je třeba kontrolovat. Myslím si, že právě to způsobuje celou řadu problémů, že se tady nutí producenti a maloobchodníci aby nakonec Eh, že tedy nakonec se prodává produkce za ceny daleko pod výrobními cenami. Pak je tady další problém a to je eh, úroveň tolerance. Jedná se o úroveň tolerance pro geneticky modifikované organismy a to, co se například dělo teď v létě, že některé eh, produkty se sem nedostaly. Musíme se rychleji rozhodovat o tom, které produkty se mohou. Je to jistě ořehavá otázka, otázka už se tady objevovala, ale musíme se tím zabývat. A kladu si jenom takovou otázku, bude jistě k tomu i dnes ještě rozprava, zda je možné se eh, vyjádřit také ke zprávě komise ohledně brazilského hovězího. Děkuji. Martin Hoslinger, a la parola. Slovo má Martin Hoslinger. Ja, Frau Kommissarin, ich darf Ihnen... Paní komisařko, také já jim ze, vám ze strany zelených mohu nabídnout kvalitní spolupráci, ale přesto eh, bych eh, byl raději, kdybyste byla řekla, že mm, během léta eh, jste se sbírala nové poznatky a vy říkáte, že trh se vrací ke své rovnováze, což já tedy nevidím. My prostě musíme konstatovat, že ceny Výkupní ceny mléka jsou dneska na takové ceně, úrovni, že nezajišťují přežití zemědělců do budoucna. E, vy jste hovořila také o rozpočtové disciplíně a 600 e, milionech e, eur na exportní podporu. Já nevím, jestli to skutečně povede k obnovení rovnováhy. Eh, bez ohledu na to, zda kvóty budou zrušeny nebo nebudou zrušeny v roce 2015, eh, je třeba s tím něco udělat. Eh, čili dá se říci, že snižování kvót je možná dobrým, dobrým signálem pro trhvač. Ta krize to je vlastně krize množství, nikoli krize poptávky. Toto je bod, který mě u vás chyběl pokud si toto neuvědomíme, nedospějeme k žádnému řešení a zatím tedy každý den ztrácíme pracovní místa, zejména v těch znevýhodněných oblastech. A jestliže někdo bude muset skončit s výrobou mléka, eh, tak jeho návrat na tento trh není nic jednoduchého, proto musíme jednat skutečně naléhavě. A nemůžeme prostě sedět a čekat, až ta krize se přežene. To by skutečně nebylo správně. A musím říct, že eh, podpora, podpora eh, exportu, to není správné řešení. To je prostě jenom export této katastrofy z Evropy ještě dál do světa. Čili my tímto budeme mít vliv na méně rozvinuté země, takovou politiku nemůžeme dále provozovat. Čili tato intervence eh, nemůže být řešením, protože my tím pádem jenom přesouváme tu krizi, ale neřešíme ji. Čili tady eh, skutečně je třeba se znovu zamyslet nad tím, zda vaše politika je správná v souvislosti s těmi kvótami. Další dvě témata klimatická změna. Mě by zajímalo, jaká konkrétní opatření máme teď na stole, poněvadž čas do Kodaně se nám krátí a my bychom už měli vědět, co konkrétně tam budeme chtít prosazovat. A pokud hovoříme třeba o soje a e, geneticky modifikovanou části, tak to skutečně Eh, nevím, eh, to by mohla být taková oklika, jak otevřít naše trhy pro geneticky modifikované potraviny. Mary Paulson. Prosím, abyste dodržovali časový limit, aby se dostalo na všechny. <clears throat> Herr ordförande och tack eh, fru kommissionär. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já se nebudu dlouho zdržovat u krize mlékařského sektoru, protože se musíme na všechno dívat z poněkud dlouhodobějšího a širšího hlediska. Já souhlasím s tím, že bychom měli využít vývozních dotací a že bychom měli dát pozor na spirálu snižování cen. Na to si opravdu musíme dát pozor. Musíme se pokusit čelit této vyostřené krizi pomocí přímějších podpor, pomocí přímější podpory, která nevyžaduje pouze investice do budoucna, ale musíme právě se snažit vyřešit ten akutní problém. Já eh, některé věci úplně přesně nechápu. A právě proto je to ten eh, rozdíl, co se stane s produktem, než se dostane až ke spotřebiteli. Musíme se podívat na celý ten eh, velmi komplikovaný dodavatelský řetězec, eh, než tedy produkt dorazí od producenta až ke spotřebiteli, který nakupuje potravinářské výrobky. A také bych byla ráda, abychom usilovali pouze, nebo tedy nejen o to, že se budeme snažit řešit akutní naléhavé problémy, ale že se na to podíváme také z dlouhodobějšího hlediska, protože až budeme mít spolurozhodování zde v parlamentu v těchto otázkách, budeme muset zahájit dlouhodobější práci, protože jinak se nám nikdy nepodaří vyřešit tuto všeobecnou krizi, která vytvoří, vytváří miliony nezaměstnaných v celé Evropě. Evropa potřebuje něco více než přímou podporu zemědělství. A pokud chceme zachovat eh, živou krajinu, pokud chceme zachovat kulturní rozmanitost, musíme čelit dlouhodobým problémům. A to okamžitě, protože jinak to udělají jiní dříve než my. Děkuji. Děkuji a jako poslední za koordinátory vystoupí Alfred Rubix. Pane předsedo, Otázky, které se týkají zemědělství a konkrétně mlékárenství, jsou velice aktuální i u nás, stejně jako kdekoliv jinde. V Lotyšsku prožíváme hlubokou ekonomickou krizi. Evropská unie musí převzít alespoň částečně odpovědnost za tu hlubokou krizi, kterou teď prožíváme v Lotyšsku. Týká se to i evropských bank a konkrétně i těch, které jsou ve Švédsku. Naše HDP je 14,5 eh, miliard euro. My jsme si 7,5 miliard půjčili. A zemědělství je jediným sektorem, které je schopno minimálně aspoň něco vyprodukovat. Naši zemědělci se přímo zoufale snaží své výrobky prodávat, ale bohužel je to čím dál tím těžší. mohu se připojit k těm kolegům, kteří jsou přesvědčeni, že současná navrhovaná opatření ke stabilizaci zemědělského odvětví jsou nespolehlivá a nedostačující. Pokud se nám nepodaří udržet zdravé zemědělství, nedosáhneme jednoho z našich hlavních cílů kterým je zajistit soběstačnost, co se týče zemědělské produkce. Proto jsem pro, aby tato diskuse pokračovala a musíme velice seriózně diskutovat, co se má dělat dále. Musíme mít také na paměti rozdíly mezi tím, co dokáží eh, velké a menší členské státy. Zvláště pak ty, kde se nacházejí nejméně příznivé oblasti v širokém měřítku. Děkuji. Eh. Děkuji. A nyní vystoupí jednotliví řečníci, jejich více než 25, které mám na seznamu. Ale já ve 12.15 chci dát slovo komisařce, aby se mohla vyslovit a odpovědět. Takže pokud dodržíte jednominutový limit, tak budete moci hovořit všichni, jinak vás budeme muset přerušit. Stefan Lefort minut ou 30 sekund? 30 minut nebo 30 vteřin jste říkal? 30 vteřin. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já rovnou půjdu k mlékařské krizi. Je to krize, která odráží e, eh, globální krizi. Před rokem nebyly žádné strukturální problémy v mlékárenství a důkazem je, že vy sám jste byl velmi optimistický. Jak přistoupíme k této krizi? Jak budeme řešit tuto krizi nabídky? Tváří v tvář poptávce máme příliš mnoho mléka. Zavádíme intervenční, restituční opatření a další. Jsou zde strukturální cesty k překonání této krize, ta, o které vy hovoříte a kterou já nemohu akceptovat, to znamená restrukturalizace a snížení počtu producentů. To je první hypotéza. A druhá vrátit se k rozhodnutím, která byla přijata a která jsou v rozporu s tím, co děláme dnes. Jak můžeme zároveň zavádět restituce a intervence, nadále navyšovat kvóty o 1% každý rok v průběhu pěti let až po jejich zrušení. To není možné, musíme toto rozhodnutí přeskoumat. Za druhé, pokud musíme poskytovat podpory, tak prioritně je musíme dávat podpoře hotovosti, kteří, kterou používají zemědělci a ne k tomu, aby zemědělci zanikali, protože nemají zodpovědnost za tuto krizi. A dále je zde otázka, jakou regulaci potřebujeme na zemědělských trzích. Pokud zrušíte mléčné kvóty, tak mi řekněte, co zavedete místo těchto mléčných kvót, když víme, že tyto kvóty jsou často překračovány a právě z toho vyplývá celá řada problémů. Takže to jsou mé otázky a tyto mé návrhy, které zde předkládám. Děkuji, pane předsedo. Má první otázka je, že vítám všechny za předsednickým stolem a paní komisařku. Hovořilo se o celé řadě věcí, ale konkrétně o kvalitě zemědělských produktů a o přirozených handicapech. A v tomto smyslu já mám dvě otázky, které jsem chtěl položit paní komisařce, které jsou velmi důležité pro Kanárské ostrovy i pro některé další, především velmi periferní otázky. Hovoříme o eh, banánech. Byla zde velmi tvrdá bitva. Bude, byt, bude to bitva i nadále. Ale já si dělám velké starosti, pokud jde o mimo evropské banány, protože zde máme eh, dohody o volném obchodu s dalšími zeměmi a také se připravujeme k uzavření dalších dohod s jihoamerickými a anskými zeměmi. Nemůžeme nechat eh, producenty banánů bez ochrany a já chci, aby komise měla jako prioritu ochranu zájmu evropských producentů banánů. A další otázka se týká pěstování rajčat. I zde potřebujeme podporu komise. V případě, Kanárských ostrovů musíme mít strategický plán rozvoje i v celém Španělsku, protože musíme dohlížet eh, na plnění dohod, které byly uzavřeny především s Marokem, ale požadavky, které jsou kladeny na Evropu, musí být kladeny i na ostatní země. Děkuji, paní komisařko. Tabarella. Tabarella. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já jsem měla dva roky pauzu, než jsem se sem vrátil. Jsem velmi rád, že jsem znovu mezi vámi, ale je to samozřejmě velmi složitá krize v zemědělství, takže půjdu rovnou k věci. Máme zde problém, protože volatilita trhu se stává pravidlem, ať už se jedná o mléko nebo o eh, obilí, které je dvakrát dražší než před dvěma lety. Takže právě tato volatilita vytváří velké problémy v zemědělském sektoru. Vy jste hovořila o soucitu a o akci, že musíme jednat krátkodobě i dlouhodobě. Samozřejmě musíme jednat dlouhodobě, ale musíme jednat i krátkodobě, abychom zachránili miliony pracovních míst v zemědělství. Stefan se zmínil o mléčných kvotách. Já se přidávám k jeho otázce. Vy jste hovořila o restrukturalizaci. My jsme se nerozhodli pro tuto cestu a já se chci přímo zeptat na regulaci. Samozřejmě, to zde bylo řečeno, vy jste řekla, že trh se vrací k rovnovážné situaci. Ta rovnováha ale musí být spravedlivá. Vy jste hovořila o kvalitě, ale ta musí být respektována a musí být náležitě zaplacena. Takže já navrhuji, ale určitě nebudu sám, abychom společně hovořili o mechanismech regulace v krátkodobém horizontu, abychom měli slušné ceny za zemědělskou produkci. Takže podpořte prosím tento návrh. Děkuji, paní komisařko. Um, eh, pane předsedkyně, vítám paní komisařku. Mám tři věci. Týká se to situace mléka. Vy jste říkala, že eh, zemědělci potřebují prediktabilitu a eh, řekla jste znovu, co se týče to, co se týká kvót. Ale jak, myslím si, že musíme se zaměřit na to, čím nahradíme kvóty, protože například potom by se mohli dostat výrobci mléka do stejné situace jako výrobci jenom si objevilo, že vlastně nebudou mít pořádnou podporu. A jak se bude podporovat potom trh, protože vy zcela správně říkáte, že tato situace je závažná, je velice závažná, nesmírně seriózní. Hovoříme o lidech, o jejich rodinách, které prožívají veliké těžkou situaci finanční, emoční a musíme na to nějak zareagovat. Podívejte se na maloobchodní eh, sektor. Už dávno jsme se tím měli zabývat a tady musíme jednat. Eh, Jedná se o e, například zisky u síru. Myslím si, že tady neděláme dost. A nakonec otázka týkající se doprav, do, do, dovozu bílkovinných um, plodin. E, já už jsem slyšela různé zprávy. Ono je to všechno vázané samozřejmě na otázku geneticky modifikovaných opatření. Vy, jakožto zodpovědná komisařka, mohla byste se zabývat touto otázkou dodávek těchto proteinových obilovin, e, plodin. Myslím si, že tím je třeba se zabývat. Děkuji, pane předsedo. Rád bych e, poděkoval také paní komisařce za její prezentaci. Já jsem byl předtím členem e, výboru pro mezinárodní obchod a byl jsem zpravodajem ohledně jednání z Doha a také v Hongkongu a také jsem se účastnil jednání v Ženevě. A svého času zde byla nabídka jednání z října 2005, která byla velmi velkorysá, aniž by naši partneři na mezinárodním poli na ní reagovali, takže Evropská unie musela ustoupit, aniž by zde byla nějaká protihodnota ze strany našich obchodních partnerů ve světě. Takže teď musíme znovu zahájit jednání z Doha. Po selhání z července roku 2008, takže paní komisařko, chcete hájit zájmy společné zemědělské politiky, anebo necháte komisařce, která je zodpovědná za mezinárodní obchod, aby definovala pozici Evropské unie. My bychom byli rádi, kdybyste udržela stanovisko z roku 2005. Platí pořád ještě tento mandát, pořád ještě platí tato nabídka. Mě by zajímalo, jakou pozici zaujme komise. Je to opravdu velmi důležité pro budoucnost evropského zemědělství. Já nejsem protekcionista, ale skutečně potřebujeme a chceme eh, rovný a spravedlivý obchod a nic jiného. Žádné neoliberální stanoviska, která slyšíme ze všech stran. Pro Państwa, v rolnictví na problémy třeba patřit v pevné Co se týče časové perspektivy, Současná situace vyplývá samozřejmě z minulosti, z chybů, z toho, co se nedotahlo v minulosti. A jaký vliv má tato situace na budoucnost strategie? V takovém případě se ptám, zda ta současná situace vyplývá z toho, že zemědělství v Evropě není dostatečně konkurenčně schopné, anebo zda to vyplývá z hospodářské krize a nižší poptávky a co, má, co tedy může udělat komise proto, aby se odstranila přes přílišná eh, kolísaní cen. Víme už, jaké jsou příčiny takových eh, náhlých skoků cen a co to způsobuje, z čeho to vyplývá. Konečně pak se ptám, jaké eh, Eh, závěry byly vyvoze, vy, vy, vyvozeny mm, z reformy u cukru, kde jsme snížili produkci a produkty, produce, produkci a kdo z toho vytěžil výhodu. A co se dělá na úrovni VTO? S čím teď pojedete na jednání a co tam řeknete, paní komisařko? Co navrhujeme? protože máme tady určité závěry, určité výsledky analýzy minulosti. A nakonec ještě chci položit takovouto otázku, jaká bude situace v budoucnosti? zda, když předpokládáme růst na eh, počtu obyvatel, můžeme předpokládat, že země, které dnes exportují, budou muset přestat vyvážet, protože budou mít o eh, hodně více obyvatel. A tedy jaká je prognóza dlouhodobá a jaké zase z toho se učinit závěry? Děkuji. Děkuji, paní Delange. Prego. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, ik wil de commissaris bedanken eh, dat ze weer eh, hier is. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za to, že je opět mezi námi. Jsme rádi, že vás tady vidíme, paní komisařko. A já bych chtěla jen krátce pár slov doplnit k mléčnému sektoru. Eh, ráda by tady šla poněkud ambicioznější cíle. Vy jste eh, o tom tady hovořila a eh, víte tedy, jak se tam situace vyvíjí. U toho mléčného sektoru hm, to je jedna věc a pak je také ještě o potravinový řetězec. A tady jde důležité to, aby Eh, jsme si tady nepodkopali základy. Samozřejmě je třeba se zabývat také oblastí konkurence. Eh, je třeba se na to více eh, připravit a musíme říci, že jednotlivá, dejme tomu zemědělská družstva se na to dokážou připravit, ale když se chtějí spojit, tak vidí zvýšený prst, zvýšený prst z Bruselu. A to se stává velice často. Čili určité úsilí tady existuje, ale eh, na druhé straně eh, jsou tady opět varování, že by tady mohlo nastat konflikt eh, se státní podporou a tak dále. My bychom skutečně rádi věděli, jak si to dále představujete vy. Frau Kommissarin, Pan Dorfmann. Paní komisařko, já bych rád vás upozornil na speciální situaci horských zemědělců. E, tam jde o zemědělství a zároveň tedy rozvoj e, celé této oblasti, například také pro turistiku a podobně. A dá se říci, že právě v dvorských oblastech de facto nejsou alternativy, neexistují alternativy, alternativní výroba. Tam jde jenom chovat dobytek eh, na mléko a na maso. Eh, my už máme na stole návrhy, eh, které by se týkaly právě podpory horských oblastí a já bych byl rád, kdybyste je vzal v úvahu. Schmidt. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych vás také chtěl tady uvítat, protože já jsem jeden z těch, který tady byl i za posledního mandátu a chtěl bych se zeptat na to, co jste říkal ohledně LFF e nejméně příznivé oblasti, znevýhodněné oblasti, protože ve Skotsku je toho hodně. A my se tím zabýváme proto, že některé země toto kritéria zneužívají a musíme se tím tudíž aktuálně zabývat a velice vás v tomto směru podporujeme, že to chcete dělat, ale já jsem zneklidněn, protože je tady určitý tlak ze strany jiných členských států a je tady také kritika sície znevýhodněných oblastí, že prý jakákoliv kritéria budou nakonec k ničemu, protože budou budou škrty v rozpočtu. Můžete zajistit bezpečnost tohoto rozpočtu na nejneméně výhod, výhodněné oblasti, že to nebude další tlak na rozpočet. Děkuji. Děkuji vám za to, že dodržujete časový limit. Garcia Perez. A děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Souhlasíme s tou vaší úvahou ohledně potřeby dialogu a spolupráce mezi tímto výborem a vámi v současné chvíli. Pokud jde o krizi mlékárenského sektoru, tak eh, souhlasím s těmi obavami, na které upozornila většina kolegů. Pokud jde o sdělení komise, protože vy jste pouze hovořila o posílení. Vy mě neslyšíte? pořádku. Hovořila jste o krizi mlékárenského sektoru a komise pouze chtěla prohloubit současná opatření, ale když hovoříme o evropské krizi, tak je nutno přijmout evropská opatření. Uh, to znamená, že to nemůžeme ponechat pouze v rukou členských států a státní podpory, ale musíme být schopni navrhnout komunitární opatření, která budou čelit krizi mlékárenského sektoru, kterou máme před sebou. A chtěla jsem položit obecnou otázku, pokud jde o ceny. Co udělá komise, aby se obecně zlepšil rozdíl mezi výrobními cenami a konečnými cenami, které platí spotřebitel, protože zde hovoříme o veliké obavě ze strany producentů. V konkrétním případě mé země existují takové rozdíly, například u brambor, které jdou až do výše 1000%. Jedná se tedy o rozdíl mezi výrobní a konečnou spotřebitelskou cenou. Proto tedy musíme vědět, jaká opatření chce v tomto ohledu komise přijmout. Zebové. Pan Bové. Bonjour, madame la... Dobrý den, paní komisařko. Známe se už několik let. Několik let se výdáme, především při jednáních v rámci VTO. Chtěl jsem říci, že dnes je situace vážná a zemědělci nežádají soucit, ale spravedlnost. A to, co vy nám dnes navrhujete, to je snížení kvót, a restruktur, restrukturalizace zemědělských eh, podniků a farem. Tyto dva návrhy nereagují na krizi. My potřebujeme krátkodobé odpovědi a střednědobé odpovědi. Ty krátkodobé odpovědi, a v celé řadě evropských zemí je to jasné, Potřebujeme snížení mléčných kvót, aby se harmonizovala nabídka a poptávka a toto snížení musí být minimálně ve výši 5%. Za druhé, potřebujeme tlak na uh, průmyslníky, kteří se nadále koncentrují a na velkou distribuci, na hypermarkety, protože není možné, aby rozhodovali o cenách a aby se o těchto cenách rozhodovalo bez ohledu na výrobní náklady. Dále potřebujeme opatření střednědobého charakteru. Nejde pouze o to vědět, kdo vyrábí, ale také jak vyrábí. A zde jste se zmínila o Kodani. Dnes výrobní postupy které Evropa upřednostňuje, jsou v rozporu s Kodaní. Dnes musíme přestat s touto logikou produkovat eh, mléko mimo Evropskou unii a dovážet pouze soju z jiných zemí a tím jim škodit. Musíme se zaměřit eh, na produkci eh, zde Myslím si, že obecně se musíme soustředit eh, na jednání z VTO, o kterých vy jste se vůbec nezmínila. Dnes eh, víme, že otevření trhu, a vidíme to jak u mléka, tak u hovězího a dovozu, pouze ohrožují kapacitu zemědělců přežít, jejich schopnost přežít a eliminuje pouze ty nejméně ziskové. Takže musíme říci, stejně jako Evropský parlament před několika týdny a měsíci, že je zde právo na potravinářskou svrchovanost pro všechny země a všechny regiony světa. Pan Fajmon. Dobrý den, pane Saško. Já bych chtěl eh, vás velmi podpořit ve vašem záměru zrušit eh, mléčnou kvótu do roku 2015 na rozdíl od levicových kolegů si myslím, že je to správné opatření, které povede k tomu, že se celý mléčný sektor eh, skonsoliduje do efektivnější podoby. Eh, moje rodina kupuje každý týden 12 litrů mléka a eh, vím, jaká je situace na trhu s mlékem. Mluvil jsem i s mnoha producenty a všichni mě říkají, že velký problém je v tom, za kolik prodávají oni a za kolik eh, prodává eh, potom ten konečný prodejce. A já jsem jim říkal, máte přece všichni možnost eh, také si udělat prodej ze dvora a sami využívat té vysoké obchodní marže a zkusit to také. A oni mi říkali, že je to velmi složité že ty podmínky pro prodej mléka ze dvora jsou komplikované, že prostě ty náklady s tím spojené jsou, jsou velké a tak jsem se chtěl zeptat, zda by se s tím něco nedalo udělat, aby eh, se mohl otevřít alternativní distribuční kanál a tlačit tak na, na obchodníky. No a poslední věc eh, jsem se chtěl zeptat, eh, propagace mléka, zda to není taky cesta, protože určitě je to všechno otázka poptávky a do jaké míry je možné se v této věci angažovat třeba u školních dětí a podobně. Já se domnívám, že zemědělský výbor by určitě mohl jít příkladem a mléko mít na svých zasedáních. V minulém volebním období na některých zasedáních výborů i parlamentu mléko bylo k dispozici. Dneska o mléku jednáme a máme tady kávu, čaj a vodu, z čehož snad voda je z EU možná, čaj a káva asi ne, tak možná bychom to mléko mohli tady mít. Děkuji. Madame Dodds. Madame Dodds, please děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko, za to, že jste sem dneska přišla. Já jsem nová členka ze severního Irska, které bylo neuměrně zasáhlo krizí v mlékárenském odvětví. Chtěla bych jenom říci, že opravdu nás velice zneklidňuje to, že se tady klade eh, důraz jenom na dlouhodobé cíle. Je to sice velice chvalitevné, ale těžko to pomůže zemědělcům, kteří jsou teď zrovna ve velice obtížné finanční situaci. Já bych chtěla navrhnout řadu opatření a byla bych ráda, kdyby se jimi komise zabývala za prvé, jsou tady už určité návrhy týkající se snižování nákladů a konkrétně se musíme znovu zabývat politikou nulové tolerance v ohledu e, na e, e, geneticky modifikované organismy. To bude zejména velice aktuální během příštích měsíců. Chceme také se zabývat návrhům na zvýšení poptávky po mléku. Myslím si, že komise by se tím mohla konkrétně zabývat. Mnozí už hovořili o potřebě zabývat se dodavatelským řetězcem a jaký je rozdíl mezi cenami, které dostávají zemědělci a které e, se účtují na supermarketech. A zase potřebujeme vyčleněné financování mlékárenského průmyslu. Paní Molvej. Eh, já bych eh, ráda eh, přišla s takovou novou koncepcí sociální zhodě. To znamená, že by farmáři dostávali podporu za vytváření a udržování pracovních míst a de facto podle počtu těchto vytvořených nebo udržených míst ve vztahu k výměře půdy by dostávali příslušnou výši této eh, podpory. Já vám to předložím a ráda bych tedy eh, slyšela váš názor. Eh, mě velice zajímá probíhající diskuse o potravinové suverenitě, která je lidským právem. To znamená, že lidé by měli mít právo na potraviny, které jsou dostatečně výživné, kulturně adekvátní a místní komunity by měly mít kolektivní právo sami rozhodovat, co chtějí produkovat a jak. Má toto lidské právo nějakou budoucnost v Evropské, Evropské unii? A moje třetí otázka. Eh, produkci, producenti mléka eh, Eh, ty, ti de facto jsou ohrožení eh, bankrotem a jsou to stovky nebo tisíce eh, v nich, poněvadž podle toho, jaká je situace na trhu. Čili jaký bude signál Evropské unie? Oni dostávají sice podporu, dotace, ale v nových členských zemích jsou tyto podpory daleko nižší než eh, v zemích starších a proto tedy stovky tisíc eh, těm hrozí bankrot, což souvisí také eh, s klimatickými podmínkami. Čili jaký signál chcete vyslat těmto mlečným farmářům? My si musíme pospíšit, protože Eh, já teď eh, musím dát ještě slovo paní komisařce. Takže ještě jedna řečnice. Děkuji. Já se pokusím to uspíšit. Eh, jsem ráda, že vás zde vidím, paní komisařko. Vítejte a děkuji vám za vaši tradiční otevřenost. Já dnes odpoledne budu hovořit k rozpočtu a doufám, že zítra budeme pozitivně hlasovat o intervencích a Eh, dotacích. Je to samozřejmě nutné, i když to tedy je v rozporu eh, s ročním zvyšováním eh, kvót. Čili máme tady určitý rozpor a můžeme dělat jedno nebo druhé. My sice potřebujeme okamžitou pomoc, ale také potřebujeme dlouhodobější pohled, poněvadž říkáme, že v roce 2015 už nebudeme mít žádné Eh, kvóty. Eh, zaznělo tady, že soft landing je vyloučeno, že budeme mít velice tvrdé přistání. Eh, čili my skutečně musíme nyní aktuálně podporovat a to dlouhodobější uvažování, tady je skutečně třeba říci farmářům, co se na ně chystá, jedině tak nám budou důvěřovat. A pokud se týče toho mléčného fondu, já jsem chtěla, aby vznikl, abychom zde měli skutečně jakousi, jakési peníze, eh, tak, jak budeme postupně eh, odbourávat regulační opatření na trhu. Děkuji. Náš místo předseda Nikolesko Dnes místopředseda dnes uzavře vystoupení Tabači a potom už nemůžeme dát slovo nikomu dalšímu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. My jsme doufali, nebo jak jsme doufali, debata se zaměřila na krizi mléčného sektoru. Víme, že se jedná pouze o špičku ledovce celé této krize, která ovlivňuje celý zemědělský sektor v Evropě. Ta krize vede k tomu, že musíme podpořit své zemědělce v současné chvíli a přímé platby hrály velmi důležitou roli jako už to před chvíli říkala paní Morfa. Ta situace je velmi dobře známá v členských státech Unie, v těch starších eh, členských státech eh, je poskytována velká podpora, zatímco ve státech eh, východní Evropy potřebujeme tyto potřebné nebo dostatečné podpory. Takže si myslím, eh, že je to velmi důležité zasedání. Musíme se společně podívat na to, jaká alternativní řešení můžeme uplatnit, eh, abychom se vyhnuli dalšímu ožebračování zemědělců v Evropské unii. Děkuji. Tabadžo? Paní komisařko, věrohodnost komise, vaše osobní kredibilita bude záviset na účinnosti opatření, která budou přijata v mlékárenském sektoru. To je jasné. Regulace trhu není uspokojivá a politika vedená až dosud eh, byla neúspěšná, to je jasné. A paní komisařko, jste otevřena novým konkrétním návrhům. Za prvé návrhu, který předneslo francouzské ministerstvo ohledně zvýšení vývozních dotací poskytovaných některým eh, mléčným výrobkům. Za druhé, jaký je váš názor na návrh eh, maďarského ministra, který se týká zvýšení cen o 50%, protože v této oblasti my jsme diskriminováni, my nové země, následně po phasing in. A za třetí, proč je Evropská komise neschopná vyvážit dominantní pozici velkých obchodních řetězců, která trvá už řadu let. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní komisařce, aby mohla reagovat. Je mi líto, že jsem nemohl těm 12, 13, téměř 15 dalším řečníkům dát slovo, ale bohužel musíme poděkovat paní komisařce, že nám umožnila nebo že tady zůstal ještě o chvíli déle. Bohužel máme příliš nabitou agendu, takže dávám slovo paní komisařce a chci zdůraznit, že tento výbor, e, stejně jako v červenci, tak i dnes, e, dost efektivně ukázal, že je nutno udělat něco navíc. Takže dnes e, doufáme a budeme v tom pokračovat i na plenárním zasedání ve Štrasburku. že bude položena přímá otázka komisi a budeme požadovat další přímá opatření na řešení této dramatické krize. My všichni musíme mít smysl pro zodpovědnost, musíme si být vědomi, že my jsme výborem, který za několik týdnů, pokud všechno dobře dopadne, bude mít stejné pravomoci jako rada. To znamená, že k těm stížnostem musíme vždy dodat eh, konkrétní návrhy. Musíme mít smysl pro zodpovědnost a musíme být schopni předložit také konkrétní opatření, konkrétní návrhy. Nesmíme pouze sice právem, ale pouze zdůrazňovat problémy tohoto sektoru. Takže Marian Fishenbell má slovo, abys mohla reagovat na otázky. Vynasnažím se eh, svých eh, čtyř a půl minut využít maximálně efektivně. Proto bych nejprve začala se situací u mléka. Asi si hodně vzpomínáme na tu situaci, která byla v, na pozem roku 2007, kdy ceny mléka proce vyletly nahoru a byl tady velký tlak ze strany prakticky všech členských států okamžitě zvýšit, spíše včera než dneska, eh, kvóty. My jsme to poslech, my jsme naslouchali a rozlohli jsme se to navýšit o 2%. A myslím si, že jsme velice rychle zareagovali na e, trh i s podporou parlamentu. A dohodli jsme se e, na health checku v listopadu, bylo to v listopadu loňského roku a řekli jsme si, že chceme jaksi e, usnadnit phasing out systému kvót u mléka. Teď, kdybychom chtěli otočit celou situaci, tak by to vlastně znamenalo naopak velice tvrdý dopad v roce 2015, až e, budou e, staženy kvóty. Některé sam, vy sami říkáte, že jediným řešením je snižovat kvóty, ale musíte mít na zřeteli, že systém kvót není povinností, e, je to možnost. A proto jsme ze strany odvětví viděli reakci na nízké ceny a dnes jsme 4,5 pod kvótami. Samozřejmě, že jsou rozdíly mezi různými členskými státy, to je přirozené a proto myslím si, nikdy by nebylo možné dosáhnout většiny. Teď by to určitě nešlo, aby se snížil systém kvot. Okamžitě bychom totiž viděli, jak by zareagovali eh, farmáři, kteří mají své legitimní požadavky a chtěli by okamžitě náhrady za snižování kvot. K tomu by došlo okamžitě. A já nevím, odkud pak vzít takové peníze. A na druhé straně si myslím, že vůbec bychom se ubírali nesprávným směrem. My jsme zareagovali na situaci na trhu, reagovali jsme od samého na zač- začátku, jedná se ti o zavedení soukromého skladování intervencí na daleko větší úrovni, než jsme na začátku očekávali, kdy jsme měli určitá omezení ohledně intervencí. Teď prodlužujeme období intervencí a už jsem řekla zcela jasně, že velice eh, podporuji a jsem eh, tuto věc a jsem také ráda, že nás výbor pro zemědělství v této věci podporuje. Teď eh, exportní náhrady na, při, při, na přijatelné úrovni nechceme, abychom byli obviněni z toho, že porušujeme ehm, ehm, možnosti pro rozvojové země. Musíme být velice opatrní, i když tady byl značný eh, tlak na zvyšování vývozních náhrad během posledních 12 měsíců, ale my jsme byli proti přesně z tohoto důvodu a nevynaložili jsme ani tolik peněz, 174 milionů euro na exportní náhrady, ale většina z těch peněz se investuje do systému intervencí. Mléko pro školy. Tady máme nový program a teď zkoumáme, zda bychom ho mohli dále zlepšovat. Propagace přicházíme se zvláštním programem propagací pro mléčné výrobky rovněž. Minimal, v našem dokumentu je minimum, které požadovaly hlavy státu. Bylo to zveřejněno eh, před letními prázdninami a jsou tam různé alternativy, co by se mohlo dělat jak napomáhat ekonomické situaci zemědělců. Za tím účelem členské státy mají možnost od 16. října místo od konce roku platit přímé platby za eh, předpokladu, že už proběhnou kontroly. My jsme zvýšili eh, to zvýšit eh, na 15 tisíc od 7 tisíc euro a také jsme souhlasili s tím, že členské státy budou moci říci, že už se nebudeme zabývat systémem kvůli provozovat na národní úrovni, ale na úrovni producentů, což znamená, že je možné uvalit jakousi, dát takovou super um, náhradu, i když prostě se nepřeženou, i když se nepřesáhnou podpory. A tím je možné vlastně eh, zmrazit systém kvót tím, že pokud si členské státy budou přát, nebudou moci někteří producenti vyrábět více, než jsou kvóty, proto, jenom proto, že jiní producenti v té zemi vyrábějí méně. To si myslím by bylo možné pokládat za velice důležitý návrh v našem dokumentu týkajícím se mléka. Jeden z důvodů, a myslím si, že to je zase otázka pro, e, problém e, výroby a e, poptávky. Na podzim roku 2007 jsme viděli, že odvětví, které normálně pro svoji produkci používá e, mléko, tak se toho vzdali, protože to bylo moc drahé a spíše začali používat e, rostlinné oleje a nevrátili se k mléku. To je jeden z problémů s poptávkou, které máme před sebou. Takže já nemohu úplně říci, že mám důvěru v této situaci za této situace. Víte, že tento problém mě způsobil celou řadu bezesných nocí. Snažila jsem se najít řešení, které by neohrozilo ten směr, který jsme zvolili. A myslím si, já i většina si myslí, že je to dlouhodobě správný směr pro mlékárenské odvětví v Evropě. Pro mě by bylo bývalo daleko lepší, kdybych prostě byla eh, přijala všechny ty různé návrhy, řekla, co mě se týče, je to v pohodě, jenom a to by bylo jenom znamenalo, že bych nebyla plnila svou odpovědnost v této věci. Jak nám se to teď jeví? A já se snažím eh, najít správnou rovnováhu. Podle posledních informací ceny komodit se stabilizují. Nemohu říci, že jsou stabilizované na přijatelné úrovni, ale ke stabilizaci dochází. A Frontero, to je jeden z, z globálních velkých výrobců, ti zvýšili teď o 25% výkupní ceny, cen, pardon, ceny eh, sušeného mléka a myslím si, že to má velký vliv na zbytek trhu. Také jsme viděli, že intervence u másla eh, v Evropě už eh, prakticky dospěly do finalizační, finalizované podoby, protože před několika měsíci ještě jsme tady měli velké nabídky nebo velké návrhy na informace, intervence týkající se sušeného mléka a másla a teď už ne. Takže to je velice kladný signál. My situaci sledujeme a v radě se o tom bude hovořit eh, příští pondělí. Bude se hovořit přesně o této věci. Pane předsedo, chtěla bych se dotknout jenom několika dalších otázek, které zazněly. dovozy Eh, sojových bobů. Já vím, že na to jsou různé názory eh, týkající se dovozu eh, geneticky modifikovaných produktů, ale myslím si, že si musíme uvědomovat, že více než 80 těchto dovozů eh, sojových bobů jsou geneticky modifikované a to je skutečnost, která, eh, mohu vám zaručit, se nezmění, protože eh, stále více se, je to roz, rozšířené ve Spojených státech, Brazílie, v Argentině, odkud my dovážíme. A pokud nemáme proti tomu konkurenční schopné ceny v Evropě, pak eh, by to vedlo k tomu, že bychom prostě zlikvidovali vlastní produkci masa. co by se stalo, kdybychom museli negeneticky modifikované produkty dovážet nebo i geneticky modifikované z přinulové toleranci 0,5%, dejme tomu, marže, nebo respektive strop pro neschválené GMO. My potřebujeme technickou nulovou toleranci, jinak budeme mít problémy v odvětví masa. To se mi jeví jako úplně jasné. A když se podíváme na takový scénář, kdybychom museli dovádět, dovážet ne GMO, anebo jenom ty GMO, eh, které jsou schváleny při tom velice pomalém schvalovacím řízení, pak naši výrobci masa by nebyli konkurenčně schopní. V kterémž to případě bychom dováželi hovězí, a další typy masa z celého světa. A to by byla zvířata, která by byla krmena GMO neschválenými v Evropě přičemž bychom vlastně podváděli naše spotřebitele. To by z toho vyplynulo, že bychom eh, zničili vlastní výrobu masa a ještě podváděli naše spotřebitele. Musíme k tomu přistupovat opatrně, to je jasné. Já rozhodně nejsem pro rychlejší schvalování, nechceme rozmělnit eh, kvalitu schvalovacího řízení, to je jasné. Ale musíme se na ten problém dívat z takového hlediska, že nesmíme zničit vlastní výrobu. Nebudu zabíhat do podrobností ohledně banánů ani rajčat. Stačí říci, že když jsme se dohodli ohledně banánů, a e, podporu pro banány jsme sem zahrnuli, tak to bylo zlaté řešení pro producenty, pro výrobce banánů. Vím, že dnes probíhají e, také e, diskuse s zeměmi s AKP a s anskými zeměmi a budeme revidovat otázku banánů a bude to také v závěrech zaznamenáno. VTO Zítra eh, ráno odletáme do Dili, eh, tam eh, se sejdeme 35 ministry obchodu, zejména z rozvojových zemí. Ti velice tlačí na to, aby diskuse postupovala, jakož i závěry ze zasedání G8 a OECD, protože ty jdou ve stejném směru. Mohu vám pouze říci, že já ne, se nevzdávám návrhu, které jsme nastolili eh, v červenci 2008, když jsme eh, měli eh, velice aktivní dialog za přítomnosti rady, ta tam byla pořád přítomna a mně se tohle to jeví jako úplně samozřejmé. se Bové zmiňoval eh, rozdíly krátkodobé, dlouhodobé z hlediska i snižování kvot mléka. Nebudu eh, se o tom dále šířit. Stačí říci, že co se týče eh, produkce bílkovinných plodin, je možné, aby členské státy prostřednictvím článku 68 poskytly zvláštní podporu pro tyto plodiny. Vím, že Polsko a Francie tuto možnost chtějí využívat, aby podporovali tuto produkci. Otázka týkající se nedostatečné rovnováhy mezi hodnotou přímých plateb mezi starými a novými členskými zeměmi. To bude součástí diskuse, která se bude hrávat v nadcházejících měsících a letech ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Když jsme se dohodli na health tak všechny členské státy prohlásily, že se budou snažit dosáhnout eh, správné rovnováhy, co se týče hodnoty přímých plateb. Pane předsedo, asi už nemám dnes více času, ale jak víte, kdykoliv se sem rádi vrátíme, abychom s vámi probírali cokoliv, co by vás zajímalo. Děkuji. Bene. Eh. Tímto uzavírám dopolední zasedání a sejdeme se tady znovu v 15 hodin ve tři hodiny odpoledne, abychom pokračovali v práci výboru. Děkuji všem. Yes.